Uh, good morning, dear colleagues. Let's start our work today. First is the draft uh, agenda. If there are no objections, then I think it can be considered adopted. Uh, a couple of announcements. First of all, en- Kolik oznámení Envy kont a Kont budou konat eh, výměnu názoru o sledování tabákových výrobků. Tato výměna názoru se bude konat ve středu 12 počínaje 12.30 a to v rámci výboru KONT eh, bude se hovořit o veřejné konzultaci ohledně implementace evropského systému vysledovatelnosti článku 16 eh, a 15 a 16 tabákové směrnice. Samozřejmě všichni jste srdečně zváni, můžete se zúčastnit. Za druhé, pokud jde o výměnu názoru DBNV, o výměnu názoru uh, ohledně uh, koordinačního centra pro uh, mimořádné situace a dále stanovisko ohledně mechanismu civilní ochrany, reakce na katastrofy mimo Evropskou unii, to a poslanci, zvláště ti, kteří se účastnili návštěvy v FCC 30. května, jsou zváni, aby se účastnili také 12. července v 9 v rámci společné výměny názorů Envy ehm, o fungování tohoto koordinačního centra. A výsledky konzultace a e, datová analýza pak budou zohledněny v rámci vyhodnocení tohoto centra, což se očekává v září. 12. července ve 12 se koná další výměna názorů eh, v průběhu zasedání výboru kont o zvláštní zprávě, kterou jsem zmínila již dříve, dříve to je mechanismus civilní ochrany. Dále NV a ITRE mimořádné zasedání v pondělí 11. od 7 hodin, hodina a půl ve Štrasburku, kde se budeme bavit o pozněvacích návrzích o zprávě energetické unie. Dnes máme 20 jazyků a jako obvykle máme webstream a zá, zá, e, celá složka je k dispozici elektronicky. Pokud nejsou žádné námitky, tak zápis ze zasedání z 3. 4. května bude považován za schválený a teď můžeme přejít k prvnímu bodu dnešního dne, což jsou společná pravidla vnitřního trhu elektřinou, což je přepracování. Máme tu návrh stanoviska a zpravodaje tam post takže já vám tímto dávám slovo. Já vám děkuji, paní předsedkyně, dobré ráno, já vás všechny zdravím. V plynulých 20 eh, letech energetický sektor eh, eh, elektrický prošel obrovskou změnou. Došlo k oddělení produkce od přenosu a distribuce, dále klimatická legislativa, která vedla k prudkému snížení skleníkových plynů, rostoucímu využívání obnovitelných energií a účinnosti. V říjnu 2014 závěry z rady, které nastartovaly cest, nasměrovaly Evropskou unii na cestu do roku 2030. Pařížská dohoda dále potvrdila celkovou vůli Evropské unie eh, postavit se do čela boje proti klimatickým změnám. Dále přesun k mm, odolnosti, který vyžaduje ucelený přístup, proto komise se rozhodla, že eh, pro ustavení eh, této unie jedna, jed, jeden z aspektů je samozřejmě i trh elektrinou, elektřinou. I když stávající pravidla oddělení zvýšily Ehm, konkurenci, jak velkoobchodní, tak maloobchodní, tak eh, celá eh, síť musí být ještě více flexibilnější, aby byla schopna čelit eh, decentralizované produkci. Na základě údajů Eurostatu podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů se zdvojnásobil z 14,4 v roce 2004 na 28,8 v roce 2015. Obnovitelné energie nyní jsou již konkurenceschopné, někdy, někdy dokonce jsou levnější než energie z fosilních paliv. Tato produkce zahrnuje přes milion uh, pracovních míst v Evropě a uh, samozřejmě, že uh, také přitahuje uh, značné investice. Mm, a je to také součást naší energetické bezpečnosti. Trh elektřinou mm, musí být rovněž eh, připraven pro aktivní eh, spotřebitele, včetně agregátory, včetně místní energetická společenství. A eh, kromě toho jde o zajištění bezpečnosti dodávek vzhledem k nedostatku nových investic, eh, což eh, se často musí řešilo pouze národními opatřeními. Integrované trhy potřebují jednotný soubor pravidel a zesílenou regionální spolupráci, aby bylo jasné, že, že je, jsou dodavky energie eh, vždy zabezpečeny, aniž by to deformovalo trh. K tomu je potřeba samozřejmě silný legislativní rámec a jsou tady k tomu e, dva návrhy, to znamená regulace, která řeší velkou obchodní záležitost a maloobchodní, která je řešena směrnicí, takže a snaží se tak e, přispět k vytvoření nového e, nastavení trhu elektřinou. Od té doby, kdy koordinátoři Envy se rozhodli připravit stanovisko pouze ke směrnici, tak vzhledem k tomu, že se to tak stalo, tak se zaměřím pouze na toto. Eh, NV by měla mít příležitost předložit eh, pozměňovací návrhy i k nařízení a uvidíme, jak to bude po dnešním zasedání eh, koordinátoru. Doufám, že budeme se moci vyslovit k této části legislativy. Ehm, vítám návrh komise, vzhledem k tomu, že eh, vyšší počet ehm, instalací zdrojů z obnovitelných energií eh, v kombinaci s chybí, absencí eh, pravidel hm, tak vyžaduje další kroky, včetně integrace obnovitelných energií do stávajícího řádu. Hm, legislativní návrh velmi správně dáv, klade důraz na spotřebitele, snaží se vytvářet rovné podmínky, které by umožnily účast obnovitelných energií na trhu a posílení regionální spolupráce. Nicméně, abychom zajistili, že cíl energetické politiky a energetické unie bude dosažen, tak jak nařízení, tak i směrnice musí být ještě poněkud poupraveny v některých oblastech. Přechod k zelené ekonomice musí probíhat tak, aby zátěž na koncové spotřebitele byla eh, snesitelná a udržitelná. Musíme dělat více, pokud jde o integraci trhu, zajištění fungování trhu, zejména rovné podmínky pro všechny účastníky. To je nezbytná podmínka. Nový právní rámec, jak na evropské, tak národní úrovni, vytvoří um, férové podmínky pro účast nových subjektů, jako jsou agregátoři či nové energetické komunity. Uh, Eh, které se mohou účastnit trhu, ale zároveň to nebude diskriminační vůči jiným účastníkům. Zabezpečení dodávek nemůže být ohroženo a musí být zajištěno v, eh, nepřetržitě. Eh, musíme vytvářet celou zásobovací síť od spoda, musí ji vytvářet členské státy, ty to musí hnat, protože jinak to selže. Předložil jsem 25 pozměňovacích návrhů, zhruba a těším se na eh, plodnou spolupráci s, se stínovým zpravodajem. Není to politická záležitost, spíše technická záležitost, takže musíme spolupracovat co nejlíp v zájmu dosažení eh, optimálního výsledku. A ještě eh, chci dodat, že tato legislativa bude klíčová pro správné fungování energetické unie a obě složky musí, musíme vnímat jako jednu z hlavních priorit tohoto výboru. Tímto vám děkuji za slovo, děkuji a dám slovo stínovým zpravodajům a samozřejmě, že kolegové se budou chtít vyjádřit. A jako první má slovo paní Pětikanen. Děkuji a děkuji také panu kolegovi Plocovi za velice dobrou práci při vypracování návrhu tohoto stanoviska. Já chci upozornit na několik bodů, které by podle mého názoru měly být pro náš výbor prioritní a které, myslím, vystihují obecně stanovisko parlamentu. Za prvé, Trh s elektřinou a energiemi prochází velkými změnami a to znamená, že musíme eh, nastavit cíle pro odstranění eh, uhlíkového aspektu do roku 2050. Musíme také zvýšit dostupnost a spolehlivost obnovitelných zdrojů energie. Musíme použít takzvané smart grids, eh, tedy rozvodné sítě, které umožní regulovat eh, dodávku a poptávku podle eh, výrobního cyklu. A toto úvodní vysvětlení souvisí s tím, že podle mého názoru cíle pro eh, oduhlíkování, dekarbonizace by měly být v textu a za druhé měli bychom a přepsat větší důležitost obnovitelné, eh, energie z obnovitelných zdrojů. To by měla být naše priorita. Jinak to bude odsunuto do pozadí a budou nadále eh, prosazovány eh, velké atomové elektrárny, případně tepelné elektrárny, protože, jak víte, pro ně je velice obtížné projít nějakou restrukturalizací a pokud tedy nebudeme klást dostatečný důraz na energii z obnovitelných eh, zdrojů, tak vlastně uvízneme na mrtvém bodě. Proto také tedy prosazujeme myšlenku Smart Grids a to je cenotvorby vytvářené podle aktuální denní spotřeby. Protože to už nemůžete tedy eh, provozovat na základě té míry efektivity 70, 50, 40, 30 Proto je tedy třeba Víme také, že do budoucna budou podobu trhu více ovlivňovat spotřebitelé, ale tady je důležité eh, ochránit i zdroje energie z menších zdrojů, jako jsou solární elektrárny, které by do roku 2030 měly produkovat stejný objem elektrické energie, jako v současnosti produkují jaderné elektrárny. A výhodou může být, že energie vyráběná samotnými spotřebiteli by měla mít také přístup na trh. A to znamená, že bychom měli podpořit i výrobu z těch eh, malých zdrojů obnovitelné energie. Pak je tu také problematika těch takzvaných smart grids, tedy těch sofistikovaných rozvodných sítí a elektroměrů. Není to sice obsahem této směrnice, ale já si myslím, že takovým politickým jádrem by mělo být eh, volání po lepší konektivitě a také napojení na tzv. supergrids. Pokud totiž nebudeme mít eh, po celé Evropě eh, postavenu eh, tu síť Smart Grid o vysokém napětí, tak vlastně nedosáhneme žádného zásadního pokroku. Naše národní rozvodné sítě jsou zastaralé. Kdybychom je restrukturalizovali, ušetřili bychom 20 přenášené energie. A samozřejmě ty nové formy rozvodných sítí umožňují také připojovat eh, nové výrobní jednotky. A to je zatím vše. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. A nyní za Alde. Eh, Děkuji. stínová zpravodajka, která řeší tuto záležitost, se nemohla dostavit, takže já tady přednesu její stanovisko. Za prvé vítá a návrh komise považuje jej za velmi dobrý západ a chce poděkovat zpravodaji tohoto stanoviska za velmi dobrou práci. To jsou body, které je třeba ještě posílit. Za prvé, lépe zapojit výrobce energie ze všech eh, oblastí, ať už jsou to soukromníci, malé firmy a tak dále, a umožnit jim přístup na trh s elektřinou. A eh, tedy následně také cenotvorbu, která odpovídá skutečným výrobním nákladům a, a tedy je takovou a, eh, rovnováhou a, přínosu a nákladů. Vzhledem k tomu, že vysoké vstupní náklady mohou být překážkou pro další rozvoj tohoto podnikatelského modelu. A nepředvídatelnost eh, na trhu s nakupováním energií vlastně je takovou překážkou větších investic v této oblasti. Za druhé, ekologické, sociální a hospodářské přínosy je také třeba zohlednit z dlouhodobého hlediska. Například tak, že tedy stanovíme to, co jsou realistické náklady za přístup do rozvodné sítě. A konečně chceme také zdůraznit důležitost interkonektivity, což je naprosto zásadní. Nejenom tedy pro zabezpečení dodávky, ale také proto, že to hraje zásadní úlohu při naplnění cílů naší energetické a klimatické politiky a přispívají také k stabilizaci domácích trhů s elektřinou. A paní spravodajka, eh, stínová spravodajka předloží také konkrétní pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkuji, paní Kinony. Děkuji. Děkuji zpravodajce. Její zpráva je velmi kvalitní. Já bych v případě trhu s elektřinou ráda řekla, že také hodlám předložit různé pozměňovací návrhy, které se týkají lepší efektivity hospodaření s energiemi, a ob, energií z obnovitelných zdrojů a také používání inovativních výrobních technologií, protože výzkum v této oblasti je třeba nadále finančně podporovat z evropských fondů. A také je třeba nabídnout dlouhodobou podporu a především těm technologiím, které se vyznačují nízkou mírou emisí uhlíku. je třeba také eh, věnovat pozornost problematice oběhové ekonomiky, protože tady je možné motivovat některé subjekty a některá odvětví, aby lépe spolupracovali. A proto je třeba mít eh, pevný právní rámec. Pak je to problematika skladování energií a další rozvoj skladovacích kapacit, eh, především pokud jde o energii ze solárních elektráren, ohřev vody. A je třeba také věnovat pozornost problematice zabezpečení dodávky energií. A mně jde také o tu eh, kyberbezpečnost v, v tomto odvětví, protože já se zabývám problematikou bezpečnosti obecně. Některé země jsou postižené nedostatkem energie, jsou takzvaně, e, takzvanou energetickou chudobou. A netýká se to sice mé a domovské země, ale platí to o zemích na jihu Evropy například. A tady je třeba také tedy investovat do dalšího rozvoje. Jde také o úlohu občanů, jde o to, abychom zlepšili povědomí občanů o tom, co je k dispozici tak aby lidé byli schopní eh, tedy se zapojit do celého hospodářského cyklu. Považuji také za důležité podpořit další rekonstrukci a restrukturalizaci našeho systému rozvodných sítí. A také bychom se měli věnovat problematice energetik, dodávky energií jakožto eh, jedné ze služeb Tady Energy Services, protože tímto směrem se již obecně trhy s energiemi orientují. A jinak tady musím říci, že eh, se těším na další spolupráci s paní zpravodajkou. Děkuji. A další řečník. Thank you, Madam Chair. Uh, on behalf of the Greens, I welcome the, the Děkuji. Jménem Zelených vítám tuto zprávu. Je to dobrý základ pro další zlepšování. Náš eh, navržené stanovisko tedy vítám. Jsou tady určité věci, které se mi jeví jako důležité a které z tohoto stanoviska mohou eh, ještě učinit eh, lepší a přijatelnější dokument, přijatelnější i pro e, příslušný výbor. E, je třeba se pohybovat v rámci našich pravomocí. Souhlasím s předřečnicemi, no, e, konkrétně s paní Pitekainen, která říká, že bychom si měli stanovit jasný cíl při zvažování redukce emisí a v souvislosti s klimatickými změnami a to, to bych chtěl podpořit. A co je důležité e, připojit k tomuto stanovisku, a co tam zále ještě zatím není zahrnuto, e, je několik důležitých témat, jako například e, to, čemu říkáme capacity mechanisms a e, také otázku, jak e, budeme řešit stávající e, cíle, jakými nástroji chceme přispět k lepší a větší integraci obnovitelných zdrojů do celého mixu. Rovněž je tady ještě další věc, která zatím není předmětem stanoviska Eh, a to je otázka z plnomocnění občanů. Je to takto zakotveno v tom hlavním energetickém dokumentu komise. A my, eh, domnívám se, bychom měli více posílit eh, text Eh, právě z tohoto úhlu pohledu eh, posílit energetické komunity, eh, řešit, jak mohou občané také více přijímat účast v zlepšování situace na trhu spotřebitele a tak dále. A pak je tady ještě otázka těch generátorů energie malého e, rozsahu, těch menších zařízení, které musíme také prosazovat. Nemůžeme přijmout e, situaci, kdy budou občané plnit do budoucna pouhou roli spotřebitelů, musí být aktivními účastníky e, celého procesu a možná, že bychom měli také spotřebitele už před Eh, už v tuto chvíli rozdělovat do zhruba tří skupin. Jsou tady ti, kteří nemají velký zájem o eh, věci kolem energetiky na trhu, kteří jsou čistými spotřebiteli, ale eh, jsou tady i další skupiny a možná, že můžeme také trochu promyslet znova definice, které v tomto směru přicházejí na přetřes. A je tady další věc

ať už, ať už jsou spotřebitelé zařazeni do jakékoliv z těchto kategorií pomyslných, tak potřebují rozumné a chytré e, nástroje. Ta první skupina, která prostě není příliš aktivní, tak potřebuje e, prostě také informace o, své, e, o svých fakturách, o dalších náležitostech. U těch aktivnějších spotřebitelů bychom se měli snažit o zapojení do E, celého procesu a ohrání aktivnější role i při stanovování cen na trhu. E, samozřejmě, že spotřebitele e, musíme poučit, musíme jim umožnit, aby hráli tuto aktivnější roli na trhu. Takže myslím, že toto asi jsou ty hlavní věci, které jsem chtěl zdůraznit za sebe a doufám, že naše spolupráce bude dobrá při finalizaci celého textu, eh, hovořil pan Škrlec. Děkuji vám. Nyní je na řadě paní Donáno. Děkuji. Děkuji také za vaši práci, pane Poc. Reforma této směrnice týkající se společných pravidel vnitřního trhu elektřinou je příležitostí připomenout, co je tím eh, naším hlavním cílem v této věci kontextu eh, krize jasně vyplývá, že eh, je nutná regulace ceny energií, eh, liberalizace tohoto sektoru totiž nezajistila jistější zásobování elektřinou a cenovou stabilitu. Tato směrnice nesmí nějak poškodit technologickou neutralitu, pokud jde o volbu zdrojů energie a to se týká elektřiny. Navrhuji také eh, konkrétní pozměňovací návrhy k tomuto textu. A pokud jde o návrh stanoviska, tak pan zpravodaj má pravdu, když volá po zrušení toho společného evropského formátu pro data. A pokud jde o postup přístupu k údajům, který má nahradit postup eh, národní, který byl schválený členských států, členskými státy, není možné vytvořit nad, eh, nadměrnou zátěž pro členské státy, které již mají datová centra. Také se připojuji k tomu, že bychom měli přiznat situaci force majeure, kdy neexistují žádná další řešení než nějaká dočasná regulace ceny. Je samozřejmě nutné eh, omezit ten tlak směrem nahoru, pokud jde o koncovou cenu elektřiny. Ale nesouhlasím, pokud eh, jde o eh, imperativ rentability, který se týká například skladování elektrické energie a e, je tu pak tendence škodit nejenom veřejné službě v členských státech, ale někdy e, to může ohrožovat i bezpečnost instalací a zařízení tím, že se v zájmu úspor zhoršuje kvalita a také je důležité zajistit určité minimum eh, v hospodářské soutěži k tomu, aby byla inovace. Ale tato konkurence nesmí být cílem samým o sobě, aby to dlouhodobě nepoškozovalo zájmy členských států a zájmy spotřebitelů. Děkuji. Děkuji, pan Pedicini. Děkuji. Já chci rovněž poděkovat za slovo energetická politika vždy vycházela z určitého modelu, kdy jsme se snažili překonat centralizovanou spolupráci, produkci a e, snažit se o ob, obnovitelnou produkci. A když se teď dívám na ty cíle, tak si kladu otázku, do jaké míry řešíme otázku propojení přes hranice, takových oblastech, jako je energie, které třeba v, v některých zemích, jako třeba ve Francii, se produkují jadernou energii, protože oni tam mají eh, úplně jiné možnosti, jiné vol, varianty toho mixu. Musíme přihlédnout k tomu, co si přeje občan. Ve Francii platí eh, občan vysokou cenu, která se pak eh, prodává za konkurenceschopné ceny. V Itálii se, se prodává za ceny mnohem vyšší eh, potom tato energie. Takže z hlediska této tržní logiky pak jak můžeme hovořit o skutečné účasti občanů. Navzdory standardům a normám, které existují v různých členských státech, jako je Itálie, pokud jde o obnovitelné energie, tak naši občané pak často platí nejdražší elektřinu v Evropě. A takže pak vlastně nejde o to, jestli spotřebují málo nebo hodně. Takže celý tento přístup vede k tomu, že občané pomalu začínají chápat, co se děje, musí, je nutná transparentnost, aby vůbec mohli chápat, co se děje. A já doufám, že naš, naše pozice přispěje k zlepšení návrhu. Paní Grostet. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych chtěl eh, říct kolegu Peličinemu, že skutečně nezná úplně obšírně situaci ve Francii. Ve Francii totiž zatím mají spotřebitelé tu šanci, že eh, to štěstí, že mají rozumné tarify, které jsou prostě myslitelné. Nemusí se to do budoucna eh, dále prodlužovat, ale zatím to taky je. Chci eh, mm, zpravodaji či předkáteli poděkovat za obdivuhodnou práci, velice důkladně eh, provedenou k tématu, který je, které je opravdu komplikované. Elektric, trhy s elektřinou jsou samozřejmě flexibilní, či musí být. Je třeba, aby naši spoluobčané dynamicky spravovali své potřeby a tady je flexibilita velice žádoucí a nutná. Rovněž se musí vzát, eh, brát v úvahu dlouhodobé signály, eh, které na trhu panují. V tomto směru bychom návrh komise měli ještě posílit, aby se umožnili dlouhodobé smlouvy, protože vizibilitu potřebujeme a pokud nebudeme uvažovat o těchto eh, smlouvách na, dlouho, na, dlouho, na delší horizont, tak naše podniky, poskytovatele elektrické energie budou mít problém. Rovněž by členské státy měly mít možnost vytvořit mechanismy kapacity. Vy jste o tom, pane navrhovateli, hovořil. Jsou to mechanismy, které umožňují zaručit eh, určitou bezpečnost dodávek. Samozřejmě musí být předmětem určitých podmínek. Komise měla možnost se k tomuto vyjádřit, ale já si myslím, že bychom asi na tomto měli více bazírovat. A pak je tady otázka vytvoření regionálních operačních center. Já se domnívám, že to je dobrý nápad, ale zase tady musíme být velice obezřetní, aby tato centra e, vlastně nezamezovala e, možnosti, aby e, právci těch dopravních sítí opravdu spravovali vyváženost svých elektrických eh, sítí. To znamená analytické eh, cíle, ano, to by mohly tyto, tato střediska eh, převzít, aby trhy byly integrovanější, to si také přejeme, ale operační funkce podle mého názoru nemohou být převedeny, protože v takovém případě bychom vlastně dospěli k tomu, že by se ta operativní rozhodnutí oddělovala od odpovědnosti. Já se domnívám, že tady je velice toto téma důležité. Tady musíme být nesmírně bdělí a ostražití. Eh, tady jsou samozřejmě určitá pravidla subsidiarity v této oblasti a to je také důležité. Děkuji. I já děkuji vám. A další je pan Balčen, prosím. Eh, děkuji. Paní předsedkyně, děkuji za udělení slova. Velice rád eh, bych připojil ještě něco k tomu, co tady již bylo řečeno z hlediska subsidiarity. Rakouský parlament a maďarský parlament předložili stanovisko, eh, které je stanoviskem motivovaným. A prezentovali jsme eh, tento motivovaný dokument, toto motivované stanovisko předsedovi Evropského parlamentu. A teď k mechanismu kapacity. My vidíme, že je to Evropská agentura, která musí projevit souhlas s mechanismy kapacity. Ale pokud uvažujeme z dlouhodobého hlediska, tak samozřejmě musíme říct, že až do posud Eh, vše funguje na základě principu subsidiarity. Eh, jsou to členské státy, které přijímaly veškerá rozhodnutí a přijímali veškerá rozhodnutí a dost dobře nerozumím tomu, proč bychom tento systém teď chtěli měnit. Pak je tady další otázka. Otázka definice eh, takzvaného energetického mixu. Pokud bychom mohli investovat tak eh, samozřejmě je tady otázka 550 gramů CO2, eh, ten cíl eh, není dostatečně eh, objektivní a není to hodnota, kterou by mohly podniky splňovat. A pak je tady pařížská dohoda ohledně klimatických změn a členské státy mají za úkol prostě vyhovět těm cílům, které byly v rámci dohody, v rámci pařížské dohody stanoveny a odsouhlaseny. A to samozřejmě e, e, má také svůj e, náležitý dopad na ten energetický mix členské státy prostě nemohou jen tak rozvíjet své systémy. Paní Grostet tady toto takto formulovala a já bych to chtěl podpořit. I v rakouském parlamentu se o tom hovoří. Co se týče těch regionálních operačních center, tak tady by se vlastně jedna o závazná pracoviště, e, která by vysílala povinná e, doporučení a měla by takové prostě povinné funkce a některé závažné funkce by tak byly členským státům odebrány. Ale poskytování dodávek elektřiny to je stále v rukou a v e, oblasti pravomocí členských států. Děkuji za pozornost. Děkuji. Další řečník. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Kaputo. Já bych chtěl nejprve poděkovat kolegovi Pavlu Pocovi, protože odvedl skutečně excelentní práci. Integrovaný trh, energetický trh, Eh, musí prostě plně fungovat, protože to je ten úplně nejlepší nástroj pro to, aby trhy poskytovaly ceny, které jsou eh, dosažitelné, které jsou přípustné. Je tady otázka zprávy obrovského objemu energie, včetně obnovitelné energie pak eh, je třeba trhy přizpůsobit eh, eh, takovým modernějším možnostem a zajistit lepší účast eh, spotřebitelů. Ale ten přechod k čisté ekonomice, ten představuje určitou cenu, kterou musí být spotřebitele schopni zaplatit, především ti, kteří jsou zranitelní a je zapotřebí, aby tito spotřebitelé měli veškeré možné informace a mohli si s, čistou, s čistým svědomím opravdu vybarat to nejlepší možné eh, řešení od poskytovatelů energie. Spotřebitelé tedy musí hrát eh, neoddělitelnou, eh, nezastupitelnou roli v celé problematice, a to jak na národní, tak na evropské úrovni. My totiž musíme vytvořit rovné příležitosti pro eh, účast na energetickém trhu i místních samozpráv a agregátů. A k tomu jsou zapotřebí jasné podmínky. Rovněž je třeba zjednodušit integraci obnovitelných zdrojů a účast spotřebitelů eh, na energetickém trhu. A to je třeba, eh, aby bylo efektivnější. Celý tento proces musí být efektivnější na základě využití inteligentních nástrojů. A Eh, je třeba věci výrazně zjednodušit, zefektivnit. Děkuji, paní Den. Um, Děkuji. Já chci nejprve poděkovat zpravodajce za práci i na tomto stanovisku, která, myslím, přichází v pravý čas a je v souladu s naším balíčkem pro energetickou unii, protože nám umožňuje přejít k centralizovanému systému a opustit ten důraz kladený na tep, klasické tepelné elektrárny, orientovat se více podle potřeb spotřebitelů, protože právě spotřebitelé mohou také vlastně určitým způsobem ovlivňovat a kontrolovat dodávku a poptávku podle toho, co přímo potřebují a tu možnost zatím mají jen ve velmi omezené míře. Všechno to, o co András usiluje, jde tímto směrem a já si myslím, že tady je to žádoucí směr. Ráda bych upozornila na několik věcí, také z pohledu ochrany životního prostředí a energie z obnovitelných zdrojů. Je naprosto zásadní, abychom otevřeli krátkodobé trhy s elektřinou, protože to je předpoklad pro to, aby se elektřina z obnovitelných zdrojů dostávala a jednoduše i na trh. A je důležité, aby tyto trhy měly přeshraniční rozsah. To je příznivé nejenom pro výrobce, ale také pro spotřebitele. Já jsem z malého ostrova, takže něco jako tohle je velice důležité pro ostrovy, pro menší členské státy, které jsou závislé na přeshraničním obchodu více než velké členské státy. To je tedy něco, co bych ráda zdůraznila a to znamená užší integraci našich trhů a vyvážení této integrace trhem, tak aby naše participace v přeshraničním kontextu byla efektivnější a ještě posílená. Zároveň se mi také líbí, že je tu kladen důraz na bezpečnost dodávky, protože to spolu úzce souvisí, máme-li mít plně fungující trh, který je opravdu přínosný pro spotřebitele. Ten bod o vyvážení zodpovědnosti za tedy rozložení zodpovědnosti za modernizace trhu mezi všemi aktéry je velmi důležitý. My to podporujeme na půdě tohoto výboru, protože je to příznivé pro životní prostředí i pro další rozvoj energii z obnovitelných zdrojů. Také se mi líbí ta zmínka o místních komunitách a o tom, že spotřebitelé, kteří nejsou zapojeni eh, do té místní energetické komunity, tím nebudou znevýhodněni ale zároveň je třeba je také motivovat k tomu, aby se aktivně zapojili. tak, aby tedy pomohli spolu vytvářet podobu těchto místních energetických komunit. Také eh, tedy vítám ten odkaz na zranitelné spotřebitele. Je důležité, aby všichni spotřebitelé měli Eh, dispozici informace pro kvalifikované rozhodování. A velmi často tedy si spotřebitelé neumí rozklíčovat to, co je obsahem faktury, nevědí, kolik elektřiny ve skutečnosti potřebují, to znamená větší transparentnost bude přínosná jak pro spotřebitele, tak pro životní uh, prostředí. Musíme také dále klást důraz na další rozvoj elektromobility, protože to je cesta do budoucna. A teď je otázka, jak se ujistit, že našimi rozhodnutími skutečně propagujeme elektromobilitu v členských státech. A nyní za komise. Dobré ráno, děkuji paní předsedkyně. My jsme velmi potěšení tím, že eh, zpravodaj víceméně podpořil návrh komise. Včetně toho cíle, že tedy právě eh, spotřebitel a občan by měl být v ohnisku zájmu tohoto návrhu. Chápeme také, proč zpravodajka chce, abychom eh, ještě vyjasnili celou řadu konceptů, tak abychom zajistili rovné podmínky pro všechny aktéry a, a to je velmi důležité, abychom tedy nadále eh, zajistili eh, příznivé ceny pro spotřebitele. Chápu tedy, že je třeba lépe definovat situaci mimořádné tísně, a podobně. Nicméně, rádi bychom upozornili na celou řadu návrhů, které padly a které by mohly mít přesně opačný účinek, čili nikoli zvýšení hospodářské soutěže a ochrana spotřebitele, ale naopak. Za prvé se to týká těch nových aktérů. Především jsou to tedy zásadní aktéři, kteří umožňují modulovat poptávku a umožnit přístup energie z obnovitelných zdrojů. Tady možnosti již existují, zatím nejsou plně využívány. Proto jsme přišli s celou řadou iniciativ. Z toho návrhu jsme také pochopili, že že, že tedy komise by ráda zavedla takový vyvažovací poplatek, který by fungoval mezi agregátory a a ostatními stranami, protože to je zásadní pro nastavení rovnováhy v systému, proto jsme tedy tento mechanismus zavedli. Nicméně platby, regulované platby, které jdou nad rámec nákladů na provoz tohoto vyvažovacího mechanismu, by neměly být regulovány, protože a tím vlastně přispějeme k zohlednění skutečných nákladů a přínosů pro všechny účastníky trhu. Je totiž možné tržními cenami upravit například problematiku příliš nízkých velkoobchodních cen, Potenciální poplatek, který by byl regulován a nastaven příliš vysoko, by pak mohl mít odrazující faktor. Proto tedy eh, zavádíme ten základní poplatek mezi dodavatelem a agregátorem. Pak je třeba také zohlednit postavení těch subjektů, kteří se zabývají distribucí, ukládáním i výrobou energie. Zároveň ty často působí tedy na těch národních trzích a, a jejich postavení je v tuto chvíli neutrální. My bychom však rádi otevřeli trh větší konkurenci, protože komerční subjekty eh, mohou přispět k lepšímu fungování trhu, k větší efektivitě, k lepšímu využívání takovýchto eh, facilit. Jestliže však někdo zároveň provozuje i vlastní danou facilitu, daný provoz, je možné udělit výjimku pouze pokud dojde k selhání trhu. A to je, a je tedy důležité, aby tyto subjekty, které jsou tradiční, byly nadále pojímány jako neutrální. Pokud jde o poplatky za připojování, takzvané switching fees, některé členské státy Francie, Itálie, Belgie chrání své spotřebitele energie tím, že zakázali jakoukoliv formu tohoto switching fee, tohoto poplatku. V tomto návrhu to v podstatě znamená, tedy tento návrh je v podstatě donutí přehodnotit tuto situaci a připustit určité poplatky za připojení, což by ovšem mohlo narušit fungování jejich domácích trhů. protože najednou by se tedy spotřebitelé osvobodili a mohli by si volně vybírat mezi různými dodavateli. A konečně je důležité, že v celém tom návrhu jsme nalez, vidím tedy takovou rovnováhu mezi orientací na tržní vývoj, ale zároveň také důraz na spravedlivý trh, přístup k trhu pro všechny. Proto máme v textu ustanovení, které říká o tom, že spotřebitel musí být řádně informováni o všech aspektech, než přijdou k jinému poskytovateli. Články jsou formulovány dostatečně volně na to, aby si to členské státy mohly vykládat a implementovat po svém. Nespecifikujeme například to, jak by členské státy měly financovat různé alternativy. Možná se rozhodnou mít nějaký obecný rozpočet či jinou variantu. My se na to díváme neutrálně, ale pokud se tedy rozhodnou o ten sociální přístup, pak by to mělo být možné. Protože jinak by náklady nesly pouze ti spotřebitelé, kteří jsou ohroženi odpojením, protože se prostě nemohou dovolit platit. A váš návrh v podstatě by vedl tedy k dalšímu zhoršování situace těchto sociálně nejslabších odběratelů. A nyní zpravodaj. Děkuji, chci zareagovat na některé aspekty, které tu dnes byly zmíněny. Například pokud jde o prioritní přístup k energiím z obnovitelných zdrojů, je to důležité, protože jde o proporcionalitu, o sdílenou zodpovědnost za přenos energií a za sdílení nákladů za, na investice a údržbu. Uvítal jsem vaše vysvětlení té snahy stabilizovat ceny, to je velmi vítané a také vítám tedy myšlenku větší podpory pro výzkum a inovace. To je velmi důležité. A zrovna tak důležité je to v kontextu ukládání energií. Pokud jde o energetickou chudobu, boj proti ní je jednou z priorit naší frakce, takže tady také budeme spolupracovat. A bylo dobré, že jste zmínili, že vlastně tedy ten termín energetická chudoba a zavedlo právě SND ze svého předchozího funkčního období, kdy už jsem zasedal v tomto výboru. Pokud je o to, co říkali zelení k těm cílům, já si nejsem úplně jist, jak daleko bychom měli zajít v tomto této směrnici je samozřejmě dobré nastavit určité cíle, ale pak je potřeba mít diskuzi o tom, jak jich dosáhnout. A my nevíme, do jaké míry je nutné regulovat, protože jde o fungování trhu. Možná bychom se měli držet toho, o co vlastně jde v tomto nařízení, tedy eh, Měli bychom usilovat především o dosažení stability, odolnosti a spolehlivosti celého systému. To by měl být náš hlavní cíl. To, co tu řekla paní Dornáno, eh, neutralita energií, bezpečnost dodávky, samozřejmě na tom musíme ještě zapracovat, abychom dosáhli těchto cílů. A také to, co mi zmínila paní Krostet, ty eh, kapacity je třeba posílit, protože já nechci, aby se tedy tento mechanismus kompenzování kapacit stal takovým skrytým mechanismem dotování eh, elektráren na fosilní paliva. Měli bychom tedy podporovat přechod z vysoko uhlíkové na nízkouhlíkovou energetiku, ale ne formou nějakých skrytých dotací do fosilních paliv. Chci také poděkovat za podporu a doufám, že budeme schopni ještě zapracovat na lepší participaci občanů. a také na tom krátkodobém trhu s elektřinou je to důležité pro dosažení dobrých výsledků. A konečně k tomu vystoupení komise chci nejprve poděkovat za tu předběžnou spolupráci, byla velmi užitečná a já doufám, že v ní budeme pokračovat. Pokud jde o srovnání situace a reality v různých členských státech, To by měl být základ pro takový vyvážený evropský přístup nejenom ve starých členských státech, ale také v těch takzvaných nových členských státech. Protože tady jsou rozdíly mezi jihem a severem, východem, západem. A to všechno musíme vzít v úvahu. Nejenom my, ale také komise by eh, měla vystupovat jako takový integrátor a nenechat se ovlivnit politickým vývojem. To je velice důležité nejenom pro parlament, ale také pro komisi, protože vaším úkolem je integrace. Nikoli vytváření odstředivých sil v Evropské unii. A já jsem velmi otevřený a jakékoliv další diskuzi o modelech, o tom, jak určitá opatření mohou ovlivnit konkrétní situaci v členských státech. Takže já děkuji za toto vyjádření a doufám, že budeme schopni spolupracovat. Děkuji, pane Poc. Máme lhutu pro pozměňovací návrhy 29. června 11 hodin. Budeme hlasovat o této zprávě 6. listopadu na Envy. Přecházíme k dalšímu bodu na pořadu jednání což je zpráva paní Konečné, což je dohoda o, eh, o, eh, změnit montrealský protokol o látkách eh, měnících poškozujících ozonovou vrstvu. A dám slovo paní zpravodajce, paní Konečná. Děkuji, paní předsedkyně, vážené, vážení kolegové. Dohoda o změně Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu přijatá v Kigali, je výsledkem sedmi let složitých jednání smluvních stran Montrealského protokolu. Vznikla i přesto, že vůbec před počátkem vyjednávání země jako Indie či Čína tvrdě odmítali byť utvoření pracovní skupiny k možné změně. Změna z Kigali vstoupí v platnost dnem 1. ledna 2019 za předpokladu, že alespoň 20 smluvních stran uloží listiny o ratifikaci rovněž s ohledem na záměr dalších významných smluvních stran změnu ratifikovat co nejdříve, by měla Evropská unie schválení změny uspíšit, aby dala najevo, že ji podporuje a motivovala rozvojové země k rychlému jednání. A to i v souvislosti se současnými změnami politiky ochrany klimatu, které provádí současná administrativa USA. Změna spočívá v zařazení částečně fluorovaných uhlovodíků látek HFC do seznamu látek regulovaných protokolem a ve změně příslušných článků protokolu tak, aby zařazení látek HFC bylo v textu protokolu odpovídajícím způsobem reflektováno. Látky HFC jsou běžně používány v klimatizacích, chladících zařízeních, aerosolech, pěnách i jiných výrobcích. Byly zavedeny jako náhrady za chlor, flor, uhlovodíky a jiné látky poškozující ozonovou vrstvu, které byly redukovány díky opatřením přijatým v rámci implementace protokolu. Ukázalo se však, že látky HFC jsou bohužel účinnými skleníkovými plyny s tisícinásobným potenciálem globálního oteplování oproti účinku oxidu uhličitého. Proto je třeba jejich použití co nejdříve omezit. První redukce látek HFC ve většině hospodářsky vyspělých zemí je vyžadována v období 2019 až 2023. Většina rozvojových zemí bude následovat se zmrazením spotřeby a výroby látek HFC v období 2024 až 2028 a zbytek pak zmrazí spotřebu a výrobu v období 2028 až 2031. Rychlým přijetím dodatku z Kigali bude EU signalizovat svůj závazek ke konkrétnímu příspěvku ke snížení emisí skleníkových plynů a tím i přispění k cíli pařížské dohody. Podle mnohých odborníků se tak jedná o zatím největší jednorázový právně závazný příspěvek lidstva k závazku udržet růst globální teploty výrazně pod 2 stupně Celsia dle pařížské klimatické dohody. Z tohoto důvodu je také potřeba apelovat na členské státy, aby ratifikační proces smlouvy dokončili dle naplánovaného harmonogramu. Osobně velice vítám a oceňuji rozhodnutí Velké Británie, která se i v rámci probíhajícího Brexitu zavázala dodatek z Kigali přijmout a řádně ratifikovat. Z těchto důvodů bych vás ráda poprosila, abyste zítra hlasovali ve prospěch dohody o změně Montrealského protokolu z Kigali. Děkuji. Thank you very much, Madam Konečná. Děkuji, paní Konečná. A dávám slovo stínovým zpravodajům. Pan Feria. Děkuji, paní předsedkyně. Tak eh, nejprve velké díky paní eh, zpravodajce eh, za odvedenou práci k této problematice, která je výsostně důležitá. Je pravdou, že mezi osm, při 18. setkání eh, stran eh, Pigalis eh, bylo rozhodnuto, že se postupně zruší spotřeba HFC a vlastně pak následně v Montrealském protokolu je jasně formulována vůle zrušit všechny látky, které Eh, jsou eh, ničivé, takže HFC se nesmí dále vyrábět, aby se lépe bojovalo proti klimatickým změnám, a to především v rozvojových státech. E, pozměňovací návrh z Kigali vstoupí v platnost e, v lednu 2019, pokud alespoň 20 států budou e, tento nástroj ratifikovat. A je zapotřebí, aby se Evropská unie opravdu angažovala pro ratifikaci tohoto nástroje, tak, aby také mimo jiné byla příkladem pro rozvojové země, které by se měly následně připojit. A proto je třeba Eh, povzbudit Evropskou unii, aby opravdu hrála takovou tu zásadní prvotní roli a ratifikovala nástroj co nejdříve v rámci své energetické politiky. Toto eh, je sdělení, které je o to důležitější, že například Spojené státy se stahují z pařížské dohody. A právě z tohoto důvodu je nesmírně závažné, abychom tady jasně řekli, že Evropská unie a Čína Obě tyto e, zúčastněné strany potvrdily, že je třeba ratifikovat e, pozměňovací návrh z Kigali v co nejkratší době, abychom bojovali účinněji proti klimatickým změnám a právě proto je tento pozměňovací návrh nutno přijmout e, v rámci Evropské unie a jejich obecných snah snižovat emise CO2 a rovněž také v rámci cílů, které si Unie vytkla v oblasti dlouhodobě udržitelného Eh, rozvoje. Eh, skutečně chceme zítra potvrdit toto eh, rychlé prosazení a doufáme, že celý náš parlament podrží tuto zprávu, podpoří ji, aby se ta ratifikace provedla co nejkratší době a celé toto téma bylo vyřešeno a slova byla převedena v činy. Děkuji. Paní Dalej. Já hovořím jménem Joe Lineho, který je naším stínovým zpravodajem k této zprávě a jeho jménem bych chtěla nejprve poděkovat paní Konečné za návrh doporučení, které my jako frakce můžeme plně podpořit nemůžeme dost eh, důrazně eh, tady podtrhovat, jak eh, důležité je toto téma, jak prioritní by mělo být jak pro Unii, tak pro celosvětové společenství. A hovořím o tom proto, že především v posledních letech Evropská unie se také výrazně snaží dospět k dohodě na mezinárodní úrovni, aby HFC byly rovněž zahrnuty do Montrealského protokolu. A to by měla být skutečně neoddiskutovatelná povinnost pro všechny. Ta, tento výbor a později plenární zasedání eh, parlamentu by mělo tedy z i morálního hlediska, a to z toho především, podpořit tento návrh a tím podpořit eh, tuto oblast našeho boje proti klimatickým změnám. Teď se můžeme podívat eh, vlastně Eh, na 30 let zpátky Montrealského protokolu, který je úspěšným příběhem a pozměňovací návrh z, loňského, eh, z minulého října byl dalším pozitivním krokem a posílil eh, naši za, naše odhodlání bojovat proti klimatickým změnám. Takže postupné vypouštění BHFC by znamenalo vlastně snížení teploty o 0,5 CO2 2. Rozhodnutí eh, obsažené v pozměňovacím návrhu musí být co nejkratší době implementováno a členské státy by měly opravdu výrazně eh, v tomto směru postupovat. Členské státy by také měly postupovat v ratifikačním procesu eh, kigalského pozměňovacího návrhu tak, aby mohl tento návrh vstoupit v platnost co nejdříve. Myslíme si také, že Evropská unie by měla být příkladem i v této oblasti a posilovat E, posilovat e, ochranu životního prostředí, klimatu a být celosvětově e, dobrým příkladem. Takže udržitelné alternativy, které jsou proveditelné, ekonomicky účinné a mm, zajímavé by měly být ještě více prosazovány a Evropská unie by měla také udržovat svůj inovativní přístup v oblasti ochlazování i e, topení a e, domníváme se, že zapojení Evropské unie v tomto směru může povzbudit i jinde na světě aktivnější přístup. Takže ještě jednou plně podporujeme tento návrh, e, za který děkujeme. Děkuji. A teď tady je další řečník, paní Rýs, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já se pokusím být stručná a neopakovat to, co již bylo řečeno, protože toto je nekontroverzní téma pro jednou a pro liberály, které zde zastupuji, to znamená pozitivní hlasování bez nějakých eh, pozměňovacích návrhů. Plně podporujeme, podporujeme paní eh, zpravodajku Konečnou, ovědujeme, ovědomujeme si, o jaké výrazné výzvy tady jde a v takovém případě prostě je třeba podpořit rychlou nějakou ratifikaci ze strany členských států. My jsme tento boj začali již před 25 lety eh, ohledně rekuperace ozonové vrstvy. A ten boj teď přináší své ovoce. Já jsem vlastně ve všech těch expertních stanoviscích, která jsem pročetla, abych se mohla plně zúčastnit této rozpravy, jak se situace vyvíjí, jak to naše zpravodajka zdůraznila, je třeba si uvědomit, kde jsme stáli před těmi 25 lety. Eh, a vzpomínáme si, jak to před 25 eh, lety vypadalo v tom jiném světě. Eh, ta tenká ozonová, tenčící se ozonová vrstva byla určitým zásadním tématem, ale teď díky Montrealskému protokolu se už podařilo zrušit hodně těch látek, které se na tom zdenčování ozonové vrstvy podílely. A teď je tady ten poslední zásadní bod, zásadní Eh, zásadní krok, který musíme učinit, eh, které, který představují HFC. Eh, jsou to vlastně výrazné skleníkové plyny, které jsou ještě mnohem účinnější v uvozovkách než CO2. Nacházejí se v ledničkách a chladicích zařízeních, takže si musíme blahopřát k tomuto rozšíření protokolu, protože pokud by byl skutečně skutečně plně e, aplikován, e, tak by vlastně znamenal až o polovinu e, stupně snížení teploty je to obrovský, eh, obrovská možnost, proto musíme opravdu apelovat na eh, členské státy, aby co nejdříve ratifikovali celý protokol. Je to urgentní záležitost a eh, ty otázky, které si teď můžeme klást, paní zpravodajka to také zmínila, se týkají například Spojených států, které byly kdysi velkým obhájcem tohoto kroku a teď za nového prezidenta Trumpa je to velký krok zpět ze strany Spojených států. Jak to tedy bude s tímto protokolem. Jak to bude, eh, chci se zeptat komise, zdali má v tomto směru nějaké konkrétnější informace. Předsedkyně, děkuji. A teď je na řadě pan Igol. Děkuji. Já tady navrhuji, nahrazuji Marka Uh, která musela na jiné zasedání, nicméně myslím si, že je to poměrně jasný koncept. Děkujeme paní Konečné za to, že vypracovala stanovisko, které má naši plnou podporu, také proto, že je to takový příklad úspěchu evropské legislativy, která může mít eh, dopad i na globální scéně, a to je velmi důležité, to je třeba zdůraznit, protože tady eh, jde o jeden z mála legislativních aktů, které se snaží eh, řešit boj s klimatickými změnami eh, za minulé funkční období a přitom vlastně tento návrh vedl okamžitě k zásadním změnám na globální scéně a to i v rámci jednání z Kigali a ukázalo se, že vlastně Evropa může být takovým příkladem v této oblasti pokud by tento globální závazek byl implementován v plném rozsahu, vedl by k zásadní změně a to je tedy takový příklad situace, kdy je třeba zasáhnout opravdu promptně A kdybychom vlastně neměli ten legislativní návrh Evropské unie, jednání v Kikali by možná dopadla úplně jinak. A já se ještě obracím na komisi. Samozřejmě je důležité ratifikovat eh, tento pozměňovací návrh k montrealskému protokolu. A eh, to znamená uznání výsledků jednání eh, z Kigali. A tam je tedy, tedy jeden ten ožehavý bod, bod licentování dodávky a poptávky podle Montrealského protokolu víme, že v Evropě to není plně implementováno. Vy mi samozřejmě řeknete, že máme kotovat, systém kotování, ale to je pouze pro dovoz a umožňuje to sledovat. To, pouze sledovat. To znamená, že to není plně implementováno. A já se chci zeptat, co tedy komise chce dělat v této věci poté, co dojde k rychlé ratifikaci, kterou můžeme plně podpořit. Děkuji. Děkuji eh, paní Konečné za veškerou práci. Montrealský protokol zakázal užívání HFC v ledničkách a klimatizacích. Ovšem eh, tato látka byla nahrazena eh, jinou sloučeninou, která sice nepřispívá ke vzniku skleníkových plynů, vede však k, k účinkům, které jsou ještě tisíckrát nebezpečnější než emise CO2. Ozonová vrstva se sice zotavila, ale eh, globální oteplování je na postupu a proto je důležité, aby lidé, kteří řeší problematiku ozónové vrstvy, komunikovali s experty na globální oteplení, protože zdá se, že tady tady ještě nepanuje úplně harmonická spolupráce. Musíme také od uhlíkovat, protože HFC je možné nahradit přírodními sloučeninami, které jsou již k dispozici, a to i eh, na, technologické úrovni. A které můžeme použít v chladicích systémech a tak dále. Je to tedy obrovská příležitost, kterou by Evropská unie měla využít, protože nám dává eh, šance stát se lídrem v této oblasti. A konečně paní Dornáno. Děkuji. Děkuji vám, eh, děkuji paní Konečná, pane Konečné za její prezentaci. Pokud jde o HFC, eh, samozřejmě známe jejich sílu jakožto skleníkové plyny, proto by bylo dobré je eh, postupně eh, odbourat. Ale jsou to dva důležité body. Připomínám, že plyny HFC původně měly být udržitelnou náhradou chloro, chlorofluorovodíku Um, které přispívaly tehdy k uh, uh, ničení ozonové vrstvy. Takže my jsme nahradili jedny plyny jinými plyny, um, což jsou HFC, které se ukázalo, že rovněž ohrožují uh, planetu, protože přispívají ke skleníkovému efektu. A e, dohoda s Kigali chce nyní e, zrušit i HFC nebo omezit. Je teď potřeba nahradit HFC dalšími alternativními plyny, těmi skutečně udržitelnými, které už nemají e, dopad na skleníkový e, efekt. A v e, přijetí protokolu z Kigali Evropskou unii je spíš symbolická záležitost, ale je důležité připomenout, že Eh, uzavření této dohody bylo vyjednáno členskými státy, které to podporovaly. Protokol byl podepsán 197 eh, státy a bude ratifikován členskými eh, státy Evropské unie. Takže je to především plod spolupráce mezinárodního charakteru mezi členskými státy Montrealského protokolu. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. A pan Owen za komisi dostane slovo. Děkuji, paní předsedkyně, dobré ráno. Chci poděkovat paní zpravodajce za její zprávu. Byla velice efektivní a vede nám eh, k velmi jasným závěrům. Myslím, že nám to pomůže na cestě k, rychlému, k rychlé ratifikaci. A snad to umožní eh, radě dotáhnout práci na začátku listopadu, aby Evropská unie mohla ukládat eh, svou notifikaci, co, tedy deponovat eh, nástroje co nejdříve, eh, ale samozřejmě, že členské státy ehm, fungují na základě různých rychlostí, ale snad se to podaří před tou konečnou lhůtou ledna 2019. Je, je tu několik koleg, eh, otázek od eh, kolegu. Jednak postoj Spojených států k eh, těmto změnám. Upřímná odpověď je taková, že dříve samozřejmě za Johna Kerryho byli skutečně na špici, pokud je o prosazování této věci. Věci se však změnily. Nemám zatím ovšem žádné konkrétní informace o tom, že by se postoj eh, lidí, kteří se tím skutečně zabývají, nějak změnil. To uvidíme za několik eh, týdnů na setkání v Bangkoku. Mm, nicméně až, až dosud eh, nedochází k žádné změně mm, chování postoju, těm, aspoň těch lidí, s kterými jsem v, v kontaktu. A jinak celkově Evropská unie je v dobré pozici, aby splnila všechny požadavky, vzhledem k stávajícím eh, regulaci eh, o těchto plynech. A pokud jde o oznamovací povinnost a povolování, tak jsme museli změnit trošku náš oznamovací systém, abychom sladili požadavky s našimi stávajícími pravidly. A konkrétně pokud jde eh, o licenční lic, povolování, tak protokol přesně vlastně nedefinuje, co to je, jak ten licenční systém má eh, fungovat. My máme eh, systém kvot, který jsme museli trošku pozměnit, aby to zcela splňovalo požadavky samotného protokolu. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. A dávám znovu slovo paní Konečné, pokud chcete ještě něco doplnit eh, nebo nějaký komentář. A debatu a pevně věřím, že zítra v hlasování eh, se nám povede jednomyslně prohlasovat tento návrh, tak abychom jasně ukázali naše stanovisko i vůči členským státům, i vůči celému světu. Eh, já vám také děkuji, děkuji všem. Připomínám, že lhuta pro pozměňovací návrhy končí dnes v jednu hodinu a hlasování bude tedy opravdu zítra a e, dále na plenárku se to dostane snad v červenci, čímž se dostáváme k dalšímu e, bodu, což je e, v, vzdušné znečištění přeshraniční a otázka acidifikace, eutrofikace a znečištění na zemi. Tím se dostávám tedy k tomuto, k tomuto rozhodnutí. Víte, že jsme změnili ty národní znečišťovací stropy a znečištění ovzduší má značný dopad na veřejné zdraví, životní prostředí a hospodářství. Abychom zlepšili kvalitu ovzduší, eh, tedy tak členské státy se snaží postupně snižovat a předcházet znečištění v evropské oblasti v roce 79 podepsali eh, konvenci eh, úmluvu eh, o dálkovém přeshraničním znečištění, k čemuž následovalo několik protokolů, včetně Gotemburského protokolu. Máme protokol, který má snižovat právě acidifikaci, eutrofikaci a pozemní znečištění tím, že stanoví stropy pro několik znečišťujících látek. V roce 2012 bylo revidováno několik technických příloh a byly zavedeny další závazky pro jemné částice, včetně, včetně černého uhlí. Nyní, se to, nyní to musí ratifikovat jednotlivé strany, aby to začalo být závazné. V Evropské unii Gotemský protokol je implementován prostřednictvím příslušné směrnice NEC a další eh, změny budou eh, implementovány prostřednictvím pozměněné směrnice, která jsou byla v platnost 31. prosince 2016. Mám eh, za to, že zvážení těchto změn protokolu bude důležitým krokem ke zvýšení ochrany lidského zdraví a životního prostředí před přeshraničním znečištěním. A proto vítám návrh rozhodnutí Rady. K němuž dává eh, Evropský parlament své svolení. A takže dávám slovo mm, nejprve zpravodajům eh, pan Masim, Massimo Paolucci. Mm, děkuji. Jen rychle, paní předsedkyně. Jde o ratifikaci změn, na níž eh, jsme se dohodli, s nimiž souhlasíme změna Gotemburského protokolu, který samozřejmě zpřísňuje některé eh, eh, limity eh, a můžeme tím pádem řešit i některé další látky, takže my to budeme podporovat. Já vám rovněž děkuji, pane Poluči, a dám slovo paní Gerling. Děkuji. Já nemám co dodat. Podporuji to těším se na den, kdy občané již nebudou eh, tolik poškozováni znečištěním ovzduší. Děkuji. A za LD. Paň a paní Konečna. Podporujete, chcete říci. Ano? Pan Eichhout. Something new, please. Něco nového, prosím. Já bych mohl říct, že nepodporuju. To by bylo nové, ale ne správné protože já také e, tuto věc podporuji. Tady jde o implementaci a máte naprostou pravdu, paní předsedkyně. Evropská unie toto implementuje prostřednictvím národních e, stropů emisí. V těch e, předchozích situacích byla unie ve předu a to vedlo ke globální akci, ale zde vidíme, že především přístup členských států byl pořád ten samý. Nejde jdeme nad rámec eh, protokolu z Ketuborku. Eh, takže my hovoříme o eh, zdraví našich občanů, a najednou tady členské státy nechtějí být vepředu. Je to trošičku znepokojivé a je to zklamání v tom smyslu, že tady členské státy nehrají tak primární roli, jak by mohly. Každopádně toto podpoříme. Pan Predičíny. Já teda s dovolením také něco povím. A e, samozřejmě, že i my jsme pro tento pozměňovací návrh, pro tuto změnu. A je e, dobře, že se tady objevují další položky na tom seznamu e, krátkodobých poluantů, ale musíme také um, přemýšlet o posledním rozhodnutí prezidenta Trumpa. Spojené státy se rozhodly, že e, budou více tlačit na produkci e, uhlíku, takže nebudou respektovat e, environmentální dohody, což je velmi smutná a špatná zpráva nejenom pro Evropany, ale celý svět. Takže Evropská unie musí statečně realizovat veškeré iniciativy tak, aby reagovala i prostřednictvím obchodních smluv se Spojenými státy, například prostřednictvím TTIP. Někteří kolegové u údajně brání životní prostředí, ale jsou přitom připraveni podepsat dohodu, jako je TTIP. A víte, že se za tímto e, názvem skrývá celá řada Evrops, e, pardon, amerických nadnárodních korporací. Takže my nemůžeme protestovat e, na jedné straně proti tomu, že Trump odchází z pařížské dohody a na druhé straně TTIP podepisovat. To bychom byli směšní. Dále tady komise, prosím, děkuji, děkuji za práci práci na této e, problematice. Jsme velice rádi, že se toto rozhodnutí o ratifikaci posunuje kupředu, protože, jak již bylo řečeno v diskuzi, e, návrh e, komise je již z prosince 2013. Tehdy to bylo zveřejněno jako součást balíčku o čistější politice a byly tady další legislativní návrhy, dva, které byly součástí tohoto balíčku, směrnice o těch národních stropech, textech a e, ještě jeden text, e, které mezi tím vstoupily v platnost. Nejenom, že byly schváleny, ale i vstoupily v platnost. Takže zatím pouze tři zúčastněné strany umluvy ratifikovaly tento revidovaný protokol, včetně Spojených států. Je tedy důležité, aby toto rozhodnutí, které Evropské unii umožní ratifikovat protokol, bylo přijato v co nejkratší době. Ratifikace ze strany Unie umožní členským státům, aby následovali a zároveň i sousedním státům, které jsou součástí UNECE e ve východní Evropě a ve střední Asii u, u těch se dá předpokládat, že se připojí, pokud tady vlastně bude ta kritická masa Unie pro. A my proto doufáme, že brzy vstoupí v platnost tento revidovaný protokol. E, podobně jako někteří e, poslanci a poslankyně můžeme Eh, a musíme eh, zdůraznit, že spolupráce v této oblasti je obrovsky důležitá. Nedávné studie naznačují, že zvýšení znečištění vzduchu ve zemích, jako je Indie či Čína, eh, také vlastně nepřímo ovlivňují zvýšení znečištění nad Evropou, protože dochází k, samozřejmě k přenosu těchto polutantů. Proto je důležité více spolupracovat eh, na úrovni mezinárodních úmluv, podobně jako je eh, tato úmluva a eh, v rámci dalších mezinárodních struktur spolupráce které máme k dispozici. Takže velice vítáme toto vaše doporučení a doufáme, že zítřejší hlasování bude kladné. Ještě jednu věc možná v reakci na téma, které tady eh, bylo zmíněno panem Eichhautem ohledně eh, to, že, eh, toho, že členské státy nejdou nad rámec Göteborského protokolu. Ano, to je pravdou pro 2020. Revidovaný protokol stanovuje redukce emisí na rok 2020 2020 a nadále. Nicméně ta nová směrnice o stropech pro národní státy také stanovuje e, vlastně e, snížení e, emisí po roce 2030 a tato doporučení, tyto cíle jsou přísnější než to, co obsahuje stávající protokol. Děkuji za podporu a pokud je tady ještě zapotřebí pozměňovacích návrhů, tak je možno je pokládat do dneška do 17 hodin. Zítra se hlasuje v Envy a v září doufejme na plenárním zasedání. Děkuji a před námi je další téma. což je pravidlo 106 podmínky pro schválení aktivní látky tiametoxam. Imidakloprid a klotianidin. Aspoň doufám, říká paní předsedkyně. Takže děkuji. Paní zpravodajce, paní Gerling. A dám jí slovo. Děkuji. Já se nebudu snažit vyslovit ty látky, budu je pouze nazývat karcinogenními. Tento návrh rozšiřuje zákaz používání těchto látek nejenom na plodiny, které lákají včely, ale na všechny plodiny obecně. a to na základě nových eh, vědeckých poznatků. Zatím však tedy EFSA nedokončila své zkoumání. Nicméně JRC v lednu tohoto roku eh, došel k závěru, eh, že přijatá opatření dostatečně chrání opilující hmyz. Tady jsem tedy znesla námitku, protože podle mého názoru komise překročila svoje prováděcí pravomoce, protože má možnost upravovat legislativu jen tam, kde je skutečná eh, podpora ve smyslu vědeckých a technologických eh, poznatku pod 3a 3 konkrétně říká, že komise musí provést skutečné vyhodnocení rizik toho, že aktivní látky představují nepřijatelné riziko. Nepřijatelné riziko pro včelstva, pro jejich další přežití a rozvoj. EFSA identifikovala tyto tři látky jako što vysoko rizikové, nicméně EFSA a pouze vyhodnotila rizika a nyní komise musí najít tedy to příslušné zdůvodnění. Musí tedy zdůvodnit, proč jsou tato rizika nepřijatelná a proč tedy tyto látky nadále nesmí být schváleny. Nicméně komise předkládá tento návrh, ačkoliv tedy v této argumentaci jsou díry. Také si myslíme, že tady je porušen princip proporcionality, protože rozšíření zákazu na všechny plodiny by mělo zásadní dopad na zemědělství a Současné judikáty říkají, že tedy takovéto celoplošné opatření musí být skutečně opodstatněné a nezbytné. Já si myslím, že tomu tak není, protože nemáme vědecké poznatky z terénu, o tom, že neonikotinoidy představují riziko pro včelstva a také tedy zatím nebyl vyhodnocen pozitivní do, dopad stávajícího zákazu. Není také jasné, že je to nezbytné, e, protože je možné zavést méně náročná opatření, která by chránila tedy včelstva tom smyslu, že neonikotinoidy by byly používány pouze eh, každou lichou sezónu a podobně. Proto žádáme, aby komise počkala na konečné vyhodnocení ze strany EFSA a nepředbíhala jeho závěry. A proto se chci zeptat komise, proč nepočkala a předkládá tento návrh už teď. A teď, když odložím tu právní a technickou problematiku na stranu, mám obavu, že komise vůbec nezvážila nepřímé dopady tohoto návrhu, které mohou být negativní pro životní prostředí. Za prvé bude třeba používat alternativní pesticidy, což může poškodit i jiné a živočišné a druhy, takže to bude tedy spíše negativní účinek. Mm, možná, že naše zemědělci budou také nuceni přestat pěstovat určité plodiny a začít je dovážet a tady tedy vůbec nebereme v úvahu to, že zemědělci nemohou pěstovat určité plodiny, protože je nemohou náležitým způsobem ošetřit a následně bude třeba tyto plodiny dovážet ze zemí, kde pravděpodobně tyto látky zakázané nejsou, takže to je jen taková forma úniku. A asi největší problém spočívá v tom, že bychom vlastně eh, tady na půdě tohoto výboru zanedbali určitou příležitost. Umyli se nad tím ruce, zaměřili se pouze na neonikotinoidy, které se zatím eh, nepodař, u kterých se zatím nepodařilo prokázat, že to opravdu působí tento problém ve velkém. A možná, že opět let později budeme muset odhlasovat navýšení rozpočtu pro výzkumné projekty, které řeší um, vymírání včelstev a podobně. Tomu není věnována vůbec žádná pozornost soustředujeme se pouze na neonikotinoidy, nikoli na skutečný výzkum a já si myslím, že bychom se měli věnovat tady těm opravdovým problémům a přestat svalovat všechno na pesticidy, protože nemáme žádný důkaz, že skutečně škodí. Také se obávám, že tento přístup k je do určité míry podbarven ideologicky, já jsem si vyslechla kolegy, kteří hovořili o tom, že lobbystické zájmy velkých firm převáží nad eh, tedy snahami nevládních organizací, které bojují proti pesticidům. Jejich cílem je úplné vymícení pesticidů. A aniž by nám ovšem vysvětlili, jakým způsobem tedy se do budoucna nakrmíme. A my bychom měli věnovat pozornost té myšlence, že bychom měli uvažovat o tom, jak uvažovat, používat pesticidy zodpovědným způsobem, jak používat nejnovější technologie v zemědělství, tak aby bylo možné pěstovat odpovídající plodiny v odpovídající množství na správném místě. A také bychom neměli bránit ošetření osiv řádným způsobem, což eh, tedy vlastně poslaze eliminuje potřebu eh, ošetřit plodiny pesticidy. Já jsem eh, absolvovala 18 trialogů a bylo to velmi náročné a úplně jsem nepochopila, proč zakázat určitou látku v jednom stádiu vývoje rostliny, když ji budeme muset později použít stejně. Já tady chci upozornit na to, že eh, je tu taková snaha vpašovat eh, zásadní změnu k pokusu a já tady vás chci vybudit, abyste to nedopustili. A konečně chci připomenout těm, kteří chtěli slyšet názory občanů, které zajímá přímá demokracie, aby přišli dnes večer dnes tedy budeme hovořit na téma na vědě záleží, na vědeckých důkazech záleží. A to bude téma naší debaty dnes večer. Děkuji. Děkuji. Máme v 11 naplánováno společné zasedání s výborem ITRE. proto tedy každému z vás mohu dát maximálně minutu na vystoupení. Máme totiž dlouhý seznam řečníků. Já vás tedy žádám, abyste nezacházeli do příliš velkých detailů. Začneme s tínovými zpravodaji. Za EPP pan Lenz. Děkuji. Paní předsedkyně, já se pokusím být stručný. Zastupuji tu kolegyni Petoja. Mohu souhlasit s kolegyní Gerling, zvláště tam, kde říká, že Eh, komise eh, neužívá svých legislativních pravomocí. Máme tu už tedy takové hlavní pokyny eh, k, k tomu, jak zachránit včelstva. Tyto hlavní pokyny před třemi lety členské státy velkou většinou zamítly. Kromě toho je tedy třeba opravdu předložit vědecké poznatky o účincích neonikotinoidů. A tady tedy komise by měla počkat na vyhodnocení EFSA a konečně není také eh, tedy žádoucí zakázat používání neonikotidů například u eh, řepy cukerné, protože to je eh, kontraproduktivní a konečně alternativních produktů na ochranu rostlin není dost, nejsou dostatečně rozšířeny a je možné, že pokud zakážeme neonikotinoidy, a dojde k tomu, že se rozšíří rezistentní druhy hmyzu, které pak bude, s kterými pak bude velmi obtížné bojovat. A já tady mohu podpořit i kolegyně, i když někteří kolegové v rámci naší frakce, frakce EPP, mají rozdílný názor. Děkuji, paní Gutrland. Děkuji. Já chápu, že máme málo času. Já jsem se snažila své vystoupení proškrtat, ale prosím, ne přerušujte mě, nechte mě promluvit. Je to pro naši skupinu srdeční záležitost a my jsme se na tuto debatu velmi důkladně připravili. Jsem přesvědčena, že máme v Evropě velký problém s tím, že včelstva vymírají a také vědecké poznatky poukazují na to, že chemik, používané chemikálie jsou jedním z důvodů proč jsme svědky tohoto jevu. panuje vědecký konsenzus v tom smyslu, že včelstva trpí užíváním neonikotinoidů. A já tady nesouhlasím se zpravodajkou. Detrin neonix, který je nyní částečně zakázán v Evropě, poté co EFSA v roce 2013 dospěla k závěru, že tyto tři substance představují akutní a zásadní riziko pro včelstva, a uvalila tedy částečný zákaz na užití těchto látek, ale od té doby byla zveřejna celá řada, zveřejněna celá řada vědeckých studií, která, které skutečně prokázaly, že neonikotinoidy jsou rizikové nejenom pro včelstva, ale také pro motýly, některé typy brouků, vodní hmyz a dokonce i ptáky. Jsou to tedy opravdu nebezpečné látky, o kterých hovoříme. A tato zjištění v podstatě tedy podporují myšlenku uvalit moratorium na užívání těchto látek. A vzhledem k nejnovějším vědeckým poznatkům je mimořádně důležité, abychom podpořili zákaz a projednou udělali něco, co opravdu odpovídá závažnosti problému. Tyto látky škodí ekosystémům a my je musíme odstranit z našeho životního prostředí. Všechny výzkumy ukazují, že tedy eh, mají ne, zásadní nepříznivý dopad i na včelstva a proto tedy jistě stačí ten argument toho, že bychom měli zasáhnout preventivně. A také víme, že občané od nás čekají eh, nějaký, nějakou aktivitu. Podporují nás miliony Evropanů, kteří podepsali petici na zákaz neonikotinoidů a já tedy si myslím, že to je něco, o čem bychom mohli hovořit i dnes večer na setkání, na které nás pozvala paní zpravodajka. Já si myslím, že je důležité, abychom my jako parlament se ozvali a zasadili se za ochranu včelstva a princip, principy, Eh, princip, podle kterého v Evropě bude možné používat jen skutečně bezpečné pesticidy eh, a jejich bezpečnost podepřít vědeckými poznatky. Děkuji. Víte, paní Gelingová, že se vás velmi vážím a že jsem se na některých iniciativách s vámi podílela, ale tentokrát bohužel s vámi naprosto nesouhlasím. Já si myslím, že vy jste naopak takovým uh, takovou obětí lobbyismu chemického průmyslu. Pojďme se totiž podívat, jak to vypadá v praxi. Užívání neonikotinoidů je jednoduché. Neonikotin eh, tedy se dostane přímo do eh, semena rostliny a pak se v něm drží. To znamená, že vlastně dokud ta rostlina roste od června do srpna, například u řepky olejky, tak se šíří do životního prostředí každý den. A jestliže takovouhle řepku okouše myš, tak do tří hodin zemře. A já myslím, že my se tady snažíme eh, chránit bio diverzitu. A v tomto ohledu se tedy nemusíme dívat ke hvězdám, ale zaměřit se na obyčejnou myš. I ta obyčejná myš eh, chcípne. Nejde jenom o včelstva, jde o eh, tedy tu nekonečnou rozmanitost mikroorganismů na našich polích, které v podstatě na našich polích už nejsou, které mizí. A proto Slyšíme tady určité stížnosti, například, že po 40 letech používání pesticidů u řepy cukerné, ta řepa cukerná už prostě nekvete. Ale já si myslím, že toto rozhodnutí je zásadní, protože neonikotinoidy mají základ, zásadní dopad na to, jak se daří rostlinám. Firma Bayern předjímala to, že to systematické Eh, potírání eh, hmyzu, tedy na základě pravidelného sprejování, je v podstatě kontraproduktivní. Samozřejmě eh, zemědělci mají raději klid, ale tedy vaše argumenty, paní Gerlingová, že kvůli tomu nepokvete eh, řepa cukerná, nebudeme ji moci dále pěšťovat, to považuji za absurdní, protože máme desítky alternativ, které máme k dispozici. Existují alternativní produkty, stačí jeden rok na jejich rozšíření. Myslím si, že ty mocné síly v tomto světě používají náš výbor k tomu, aby nadále hájili svá práva prodávat vysoce toxické produkty a mezi tím možná v tichosti vyvíjet alternativní produkty, které dají na trh za dva nebo tři roky. Ale já si myslím, že děti, když už prostě neuvidí broučky na poli, tak eh, i pro ně je to svým způsobem ochuzující a proto je třeba bojovat proti tomuto začarovanému kruhu. Florence. třeba hovořit k věci a stručně, jinak nedáváte dobrý příklad, paní Konečná. Já budu velmi stručná, protože uh, já za uh, celou naši frakci GNGL musím říct, že my uh, se kru, nebo kriticky vyjadřujeme k tomu, že vůbec tento bod musíme probírat. Já sice chápu právo každého něco navrhnout, ale když jsme tak strašně opatrní vůči zemědělcům a vůči výrobcům neonikotidů a dalších, tak já se ptám, co bude eh, v Evropě nebo na světě bez včel. Prostě nic. A neonikotoidy prostě ničí včelstva. To je dneska prokázáno. My tady musíme fungovat na principu ne předběžné opatrnosti, ale absolutní opatrnosti. Protože až tyto druhy eh, zničíme z našeho ekosystému, tak už prostě nebude nic. A potom se možná budeme všichni moc divit, že nám žádná chemie, žádné firmy a žádní zemědělci nebudou mít šanci pomoci. Proto my nikdy nepodpoříme, a nikdo z Guangel nikdy nepodpoří podobné námitky, které ohrožují nejenom biodiverzitu, ale vůbec ekosystémy v celé Evropské unii a nejen v ní. Prostě pokud se můžeme bránit, tak to udělejme, protože to je jediná šance, jak ochránit budoucí generace a nejenom, nejenom včelstev, ale především života na této planetě. Děkuji. Thank you, Madame Müller. Děkuji. Další je paní Miller. Ano, děkuji, paní eh, předsedkyně. Já se vyjádřím. Já tady hovořím vlastním jménem a nikoli jménem stínové zpravodajky. Uh, já můžu souhlasit s paní Kirlingové a e, mě by zajímalo, jestli pan e, kolega tedy opravdu e, navštěvuje svá pole, ví, jaké alternativní produkty existují a také tedy přijímám ten argument, že nám chybí vědecké poznatky, které by ospravedlnily tento zákaz a proto si myslím, že musíme počkat, i když to bude trvat třeba tři roky, a nemáme ani tedy schválené ty hlavní pokyny přístupu k včelstvům. Členské státy tedy tento dokument odmítly. Z mého pohledu a podle mých informací neexistují žádné alternativy k těmto typům látek a je otázka, zdali eh, tedy alternativní látky nemají negativní dopad například na, hladě, na spodní vodu a podobně. Takže já také jsem tedy neviděla žádnou vědeckou studii, která by jaksi v terénu prokázala, že tyto látky neonikotiny opravdu mají negativní dopad na včelstva. A proto vás žádám, abychom ještě jednou zvážili fakta, počkali si na vědecké poznatky a tady mohu podpořit paní Gerlingovou. Mr. Faria. Faria? Děkuji, paní předsedkyně. Já se pokusím telegraficky sdělit, co mám na srdci. Domnívám se, že to, co je důležité, je ten princip předběžné opatrnosti. Neexistují zatím eh, dostatečné množství eh, vědecké studie, které by prokázaly, že tyto aktivní substance jsou skutečně nebezpečné. Je pravdou, že je eh, čelstvo v Evropě decimováno v důsledku azijské chřipky a dalších epidemií a rovněž také v důsledku používání insekticidů v průmyslu. Na druhé straně samozřejmě musíme eh, chránit a bránit naše zemědělství a eh, v tom případě eh, samozřejmě se to nevyhnutelně ubírá i užíváním chemických produktů no, dojdy, no tak tady nemáme ještě dost důkazů pro to, abychom zjistili, zdali je jejich dopad pozitivní či negativní. Takže to je v pozadí eh, argumentace paní Gerling, která tady eh, vlastně sformulovala tu námitku. Možná, že bych na závěr řekl, že včera během našeho předběžného eh, přípravného setkání naší frakce pan Florence řekl, že když se posadí do auta a e, jezdí venkovem, tak už se na jeho čelním skle neusazuje žádný hmyz. Ale u nás v dom, doma se tyto e, výrobky užívají a přitom se na sklech e, automobilů stále ještě vyskytuje množství hmyzu a také se u nás daří včelám. Já budu proti tedy tomu, té námitce. Další řečník, děkuji paní předsedkyně. E, já si myslím, že tady vedeme politickou diskuzi ohledně něčeho, co bychom měli nechat vědcům a vědě. Domnívám se, že je velice důležité, aby tady byl určitý e, postup e, a aby komise společně s experty rozhod, do, učinila doporučení. Já souhlasím s jejich postupem, nicméně i tak mám ještě pár otázek k postupu a tyto otázky jsou také součástí eh, zprávy pana Gerlingu. Eh, pak je tady teda celá řada témat, eh, ke, které by, ke kterým by se mohly vyjádřit komise a členské státy. Je tady otázka aktualizace určitých částí dokumentů toho rozhodnutí. A kromě toho někdy, konkrétně v roce 2012, eh, se zpráva eh, vyjadřuje v tom smyslu, že tady užití této látky není v souvislosti s snížením populace včelstev. E, co, se o tom, co si o tom komise myslí? E, myslí si, že se na tom podepsala charakteristika toho e, výrobku? Chtěl bych prostě vědět, co komise v této oblasti dělá, jak koná a aby také odpověděla otázkou, na otázku, eh, proč eh, vlastně teď hovoříme o plodinách, eh, které, které by neměly být předmětem používání této látky, co nás k tomu vede. Pan Rikaut je další, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych rád po eh, blahopřál Julie Gerling v tom smyslu, že je také eh, aktivní v oblasti námitek proti eh, prováděcím aktům, takže my jsme vždycky kritičtí vůči těmto prováděcím předpisům a teď najednou vidíte určitou hodnotu v těchto, před, v těchto předpisech. Jsem opravdu rád. Rovněž jsem rád, že tady děláte rozdíl, jasný rozdíl mezi EFSO a komisí. E, v naší debatě. Máme prostě e, někdy pocit, že bychom EFSU měli sledovat e, úplně se zavřenýma očima a Julie tady dělá rozdíl. Z toho se raduji, protože toto je něco, co můžu jistě použít i v dalších diskuzích. A teď k obsahu. Julie Gerling tady řekla, že někteří lidé se nechávají unést ideologií. To uznávám, ale já myslím asi jiné ideologie než Julie, protože pokud se teď podíváte na závěry EFSAT z ledna 2014 ohledně vysokých akutních rizik a pak komise v květnu 2013 přijme rozhodnutí a slibuje, že ještě předloží hodnocení za dva roky ohledně dalších eh, svědectví, tak komise prostě byla k něčemu přinucena. A EFSA pak dělá ten výzkum, protože jedna z těch věcí bylo, že v tom e, zákazu v roce 2013 se to týkalo pouze letních plodin a ne o zimu. A v říjnu 2016 se prokázalo, že tady jsou také rizika pro ty ozimy, protože tady je určitý posun takže to bylo prokázáno a na základě toho komise přijme e, tedy tu zásadu předběžné opatrnosti a potom vlastně někteří lidé stále ještě podporují ten, tu námitku, tak tomu úplně nerozumím, protože pokud se podíváme na, to, na ten běh věcí, eh, tak ta námitka eh, není absolutně opodstatněná a skutečně jde o, o námitku ideologickou z mého pohledu a ne o námitku, která odpovídá vědeckým výzkumu. Další řečník, prosím. Děkuji. Mám e, takový pocit, že tady jde vlastně o dvě zásadní věci. Na jedné straně musíme prostě přijmout rozhodnutí, přijmeme, teda povolíme či zakážeme ty příslušné látky, to je jedna věc. A na druhé věc, straně máme určité argumenty a tyto argumenty tvrdí, že je třeba ještě vyčkat na další vědecké hodnocení. Eh, na EFSO. Eh, ale já se domnívám, že je třeba na věci nahlížet pokud možno objektivně. A mám takový pocit, že se tady vrháme do takové velice emocionální, vášnivé rozpravy. Hovoří se tady na jedné straně o negativních dopadech pro zemědělství a do, také o určitých hrozbách, které tady stojí Eh, které eh, eh, vlastně se tyčí nad včelství a hmyzem obecně, ale my musíme být objektivní. Nemůžeme přijmout rozhodnutí na základě nějakých emocí. Rozhodněme při plném vědomí, jaká jsou vědecká fakta. Od nich se musíme odrazit na ty se musíme spolehnout. Je třeba přijmout racionální rozhodnutí, to je také od nás očekáváno eh, tady eh, a v komisi, tady v našem výboru. A naše eh, hlasování musí být rozumné a uvědomme si, že tady vlastně jsme předmětem tlaku z obou stran, tlaků, které jsou neslučitelné. Takže jsou hlasy FC stejně důležité jako hlasy průmyslu? To je otázka, kterou si musíme položit. E, to je to dilema. Máme e, argumenty pro, ale také argumenty proti. A teď je na nás, abychom v tomto směru přijali nějaké rozhodnutí. To je všechno. Děkuji, e, paní předsedkyně. Já jsem velice ráda, že v Portugalsku je plno včel, protože v jiných členských státech tomu rozhodně tak není. A vzhledem k významu včelstev, E, pro Evropskou unii, pro evropské zemědělství, teď i do budoucna, tak je z mého hlediska naprosto nutné ta včelstva uchránit. Jsou naprosto zásadní pro naše, naši budoucnost, pro výrobu potravin. Hodně slyšíme o vědeckých e, studiích a analýzách. Ano, je tady určitý objem vědecké literatury, a neokotiny eh, nejsou nebezpečné pouze pro včelstva, ale také pro vodní hmyz, eh, motýly a další druhy hmyzu. Eh, toto jsou studie, která které vyšly v řadě zemí a které upozorňují na úbytek eh, těchto druhů, především u těch, v těch oblastech, kde jsou pole eh, vlastně podrobována vlivu těch nejrůznějších látek, o kterých tady hovoříme. A pak je tady také eh, Úřad pro bezpečnost potravin, který jasně hovoří o vysokém riziku pro včelstva při používání těchto látek, o riziku, které nelze absolutně úplně vyloučit. A to eh, Samozřejmě není jediný důvod, eh, proč včelstva ubývají, ale je to jeden z hlavních důvodů a já se domnívám, že prováděcí eh, nařízení, pro zruši, které zakazuje tyto tři látky, které komise předkládá, je zásadní. My opravdu musíme něco dělat, protože prostě nemůžeme nadále dostávat informace v tom smyslu, že tyto látky jsou Eh, prostě nutným zlem a eh, odolávat, eh, musíme i nadále odolávat tlaku, abychom toto všechno pouštěli dál. Musíme v tomto směru, jak náš výbor, tak celý parlament, zaujmout jasné a tvrdé stanovisko. Pan Meret z komise, prosím. Thank you very much. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte mi začít tím, že Nejprve budu souhlasit s paní Gerling. Má pravdu v tom, že jakékoliv opatření, eh, které představuje eh, to, že komise překročí své pravomoce, by si vyžádalo rezoluci na toto téma, ale já si myslím, že my naše pravomoce nepřekračujeme ve chvíli, kdy v roce 2013 byl uplatněn zákaz neonikotinoidů Eh, žádatelé o povolení museli eh, předložit eh, přihlášky vybavené s odůvodněním toho, že jakékoliv dodatečné užití těchto látek je bezpečné. Ovšem EFSA dospěla k závěru, že ani dodatečné doplňkové užití těchto látek není bezpečné a proto chceme tedy zakázat užití plošně. A to znamená, že se držíme přesně toho, co máme v nařízení. Paní Gerling také upozornila na existenci studie, která údajně ukázala na to, že no, tyto látky nemají dopad na včelstvo. Podle našeho názoru je to chybný výklad závěru této studie, protože zaprvé tato studie tedy vlastně eh, byla především výzkumem mínění zemědělců, kterých se ptala na to, co udělali po tom zákazu v roce 2013. A zemědělci většinou odpovídali, že užívají alternativní metody, takže neplatí ani ten argument, že alternativní metody nejsou. A konečně tedy ta studie vlastně kladla jenom jedinou otázku na téma potenciálního přínosu pro včelstvo. To znamená, že to nebyla žádná studie konkrétně dopadu na včelstva, jejich eh, zdraví a tak dále. Paní Gerling také kritizovala to, že v poznacích EFSA jsou určité mezery, ale já chci říci, že principem nařízení je toho, je tedy to, že je třeba prokázat bezpečné užití a nikoli opačně. A to se nepovedlo. Takže EFSA spěla k závěru tedy naprosto opodstatněně. Celá řada z vás také zmínila ten dokument B Guidance, tedy ty hlavní pokyny, které EFSA použila při svém vyhodnocení. A tady Tedy jsme dospěli k závěru, že předchozí dokument tohoto typu, dokument EPO, již všichni považovali za zastaralý, protože eh, ne, představov, neobsahoval vyhodnocení užití těchto látek na osivo. A proto také tedy vlastně vyvracím ten argument o mezerách. Pan Hozoma se ptal, eh, zdali jsme připraveni později tento zákaz případně stáhnout, ale já se obávám, že to by bylo čistě spekulativní, nemohu v tuto chvíli odpovědět. A také se pan Hautemar ptal na to, eh, jestli se neomezit pouze na plodiny, které jsou zajímavé pro včelstvo, například řepa cukrovka. Ale studie EFSA neprokázala jasně, že by to mělo přínos. A v tom konkrétním případě, o kterém se bavíme, EFSA jasně řekla, že tu existuje riziko pro následné plodiny, které by tady byly pěstovány další rok po řepě cukrovce. A tím chci říci tedy, že vlastně tato látka zůstává v půdě a, a může se dostat i do plodiny pěstované na sledující období. Paní Gerling také řekla, že bychom se měli zabývat dopadem na pěstování plodin, na to, že pokud některé plodiny díky tomu budou mít nižší výnos, bude nutné to nahradit dovozem. Nic z toho neřeší nařízení na ochranu rostlin. Pokud bychom použili tuto argumentaci, pro vydání zákazu, tak tím bychom vlastně překročili naše prováděcí pravomoce. A konečně tedy my sdílíme tedy volání paní Gerlingové po dalším vědeckém výzkumu, tedy o, o dalších studiích zdraví opilovačů a to předjímáme i na to další období. Evropský parlament již schválil pilotní projekt který by měl dále zkoumat zdraví včelstev a návaznost na znečištění životního prostředí a komise tady v tomto ohledu pracuje na akčním plánu. A pan Hotemar měl ještě jednu otázku. Zdali nám jde jenom o ty intrinsické hodnoty nebo také o způsob užití pesticidů a tady tedy existuje směrnice o trvale udržitelném užívání pesticidů a komise k tomu, k její implementaci připravuje zprávu, která bude k dispozici letos na podzim a v ní se vyjádříme k tomu, zda se tato směrnice osvědčila nebo ne. Takže ano, zabýváme se i aktuálním užíváním pesticidů, nejenom jejich vlastnostmi. To je, myslím, zatím vše. To k tomu by všechny, potřeba všechny eh, včely, které na světě vůbec jsou. Paní Gerling, prosím stručně. Ano, já se pokusím to říci stručně. Musím říci, že příliš mnoho eh, jsem neslyšela tady eh, z toho, co, co, co bych neočekávala, i když možná možná tady trošku eh, v tom tónu některých kolegů trochu chyběla schovývavost. Mohla bych tady strávit 20 minut tím, že bych to odmítala věc po věci. Paní Gutalan třeba specificky řekla přibližná eh, opatrnost a substituce. No, eh, tady vůbec není eh, žádná substituce, žádná náhrada. Takže měli, měli bychom začít pomalu uvažovat o revizi tě směrnice na ochranu rostlin a řešit, jaký bude efekt náhradních látek. Protože je pravda, že neonikotinoidy zůstávají v půdě ale to tež se týká alternativních eh, produktů, které zůstávají v půdě zase v širší, eh, v širší, na širší ploše. Takže ty substituce jsou špatné. Špatné nejsou dobré. Tak proč, proč se tím nezabýváme? Eh, možná to není v té legislativě na ochranu rostlin, ale nějakým způsobem bychom to měli rovněž řešit. A nebudu procházet řádku Pořád se Děkuji kolegy, kolegům, kolegyním a těším se na hlasování. A 4Q2 ze společné zasedání s ITREF.